Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo purtroppo. Dobré ráno. Omlouvám se za to malé spoždění, které máme. Essere in qualche ingorgo. Já jsem vlastně obvykle velmi přesný, ale bohužel jsem zůstal v zácpě dnes ráno. A nyní hned na začátku máme před sebou následující téma. delle comunità europee relativamente al servizio europeo per l'azione esterna. Vidíte, že budeme řešit otázku rozpočtu pro Evropskou službu pro vnější činnost. Pan Ferm je zpravodajem. Bude o tom hovořit. Tento bod byl přidán na pořad jednání. Takže pokud souhlasíte s touto změnou, můžeme tímto způsobem postupovat. Nejdříve máme na pořadu jednání veřejné slyšení na téma udržitelná politika EU pro daleký sever. Je to první příležitost, kde máme příležitost, e, kdy můžeme hovořit o tomto tématu, o tomto důležitém tématu v našem výboru. Jak se asi umíte představit, toto slyšení nám má poskytnout důležité informace o věcech, které budou zahrnuty do zprávy pana Gálera. Máme zde dnes tři odborníky a já jim hned předám slovo. Chtěl bych je ale požádat, aby pokud možno byli co nejstručnější. A dobře připravení odborníci jsou vždycky schopni být eh, struční, takže prosím vás každý 10 minut. Nejdříve pan profesor Willy Ostrenk, který je ředitelem Ocean Futures Výzkumného institutu. Předávám slovo. A mnohokrát děkuji, že jste dnes mezi nás přišel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali na toto velice důležité slyšení. Mám hovořit o geopolitice Arktidy. A geopolitika se týká vztahu mezi geografickým prostorem a mezinárodní politikou. Tento vztah eh, se považuje za vztah velice úzký. E.V. Said eh, řekl, Vzhledem k tomu, že žádný stát eh, nemůže být mimo geografii, znamená to, že žádný stát není plně osvobozen od boje za geografický prostor. Geografická oblast, o které budu během prezentace hovořit, je oblast Arktidy, tedy oblast dalekého severu. Arktida přitahuje politický zájem ze strany celé řady států, evropských, stejně tak jako azijských, velkých i malých, polárních i tropických. Tento zájem souvisí se sedmi geopolitickými rysy tohoto regionu, které spolu souvisí. Za prvé, geografická lokalita mezi třema kontinenty. Za druhé, předpokládané bohatství strategicky důležitých průmyslových zdrojů, především ropy a zemního plynu. Za třetí, námořní cesty. Za čtvrté, tající led. Za páté, vojensko-strategické využití. Za šesté, Eh, křehkost a zranitelnost z hlediska životního prostředí a za sedmé a eh, blízkost tohoto regionu eh, k celé řadě celosvětových umluv o oceánech. Z těchto sedmi rysů, z těchto sedmi aspektů jsem byl požádán, abych hovořil o souvislostech mezi... Promiňte, ty se zde něco stalo? abych hovořil o geografické lokalitě, o námořních cestách a o tajícím ledu. Takže nejdříve ke geografické lokalitě. Žádná z předních průmyslových oblastí v Rusku, Severní Americe, Evropě či Japonsku či v Číně se nenachází dále než 3860 námořních mil od severního pólu. To znamená, asi 80 světové průmyslové produkce probíhá severně od 30. stupně severní šířky. A 70 všech eh, metropolí je na sever od obratníku Raka. Arktický oceán je tak eh, určitým průmyslovým středomořím které se nachází mezi nejpokrokovějšími a nejproduktivnějšími regiony. Je to mezi Atlantikem, azijskou hospodářskou oblastí a evropským hospodářským prostorem. A pokud jde o mezinárodní obchod, Nachází se tato oblast mezi hospodářskými velmocemi a to znamená, že představuje pro dopravu eh, důležitou zkratku. Touto oblastí procházejí tři arktické eh, trasy. Eh, za určitých podmínek mohou být využívány. Severovýchodní cesta probíhá na sever Sibiře. Severozápadní cesta probíhá přes arktické kanadské souostroví a transpolární cesta prochází arktickým oceánem skrz volné moře. Chtěl bych vám uvést jeden příklad pro to, jak výhodná je taková oblast z hlediska vzdálenosti. Vzdálenost mezi Yokohamou v Japonsku a Hamburkem v Německu je pouze 6600 eh, námořních mil, pokud eh, se použije severovýchodní cesta. Naproti tomu eh, vzdálenost je 11 400 námořních mil přes Suezký průplav. To znamená 42% eh, snížení vzdálenosti přepravy. Pokud se eh, použije transpolární cesta přes severní pól, celá vzdálenost se sníží o dalších 700 námořních mil. Abych shrnul tuto detailní tabulku. Chtěl bych říci, že většina eh, severoamerického západního pobřeží, ruské, východní pobřeží, Japonsko, Koreo, Korea, Čína a tak dále jsou blíže k Evropské unii, pokud jde o přepravu, pokud eh, se přepravuje přes Arktidu než přes Středomoří. A co je také důležité, je hospodářský aspekt. A v létě je možné ušetřit při přepravě 10 až 17 dní, pokud se přepravuje přes Arktidu spíše než přes Suezký kanál mezi dvěma světovými oceány. Let na moři je samozřejmě největší překážkou eh, celoroční přepravy. V dnešní době však je situace taková, že globální oteplování způsobené člověkem bude měnit radikálním způsobem situaci nebo stav ledu v arktickém oceánu. To znamená, že i v zimě bude situace podobná, jako je v současné době v létě. A v období 76 až 1990 se snížil snížila oblast pokrytá ledem v Arktickém oceánu o 1 milion kilometrů čtverečních. To je oblast větší než Norsko, Dánsko a Švédsko dohromady. V průběhu posledních 30 let tloušťka ledu v centrálním arktickém oceánu se snížila o 42 Na základě těchto a dalších vědeckých zjištění ukazují modelové experimenty, že by mohlo dojít k dalšímu snížení tloušťky ledu o 30 a že by mohlo dojít ke snížení objemu ledu o 15, 15 až 40 do roku 2050. Další experimenty dokonce předvídají, že za 20 let by v Arktidě už nemusel být během léta vůbec žádný let. Současné tání je dlouhodobý proces. A hranice ledu se neustále posunuje na sever a celá vrstva ledu se zužuje a slábne. Co nám tato čísla říkají? Pobřežní oblasti Arktického oceánu jsou postupně zbavovány ledu. V posledních letech se prodloužilo období pro možnost eh, eh, eh, námořní přepravy ze 3 na 5 až 6 měsíců. Některé části cest, především severovýchodní cesty, jsou využívány celý rok pro transport strategicky důležitých zdrojů na trhy severní polokoule. A v, v březnu bude Arktida poklita tímto způsobem ledem. V září, tedy po létě, bude ledu mnohem méně. To jsou modely pro budoucnost, pro předvídání budoucnosti. Pokud hovoříme o těch námořních cestách a cesta přes Karské moře, a která se táhne z Tajmerského poloostrovu do města Murmansk, je nejlepším příkladem cesty, která je v provozu celý rok. Od roku 1978 tato cesta byla dostupná 12 měsíců v roce díky pomoci ledoborců. Krz tuto cestu se e, převáží nikl z Igarky do Murmansku. V posledních letech tato cesta se touto cestou rovněž, rovněž přepravuje ropa na evropské a americké trhy. Aby mohla být tato cesta v dnešní době v provozu, už není nutné využívat ledoborce. A využívá se zde šest moderních eh, přepravních lodí, které jsou schopné lámat led. A všechny tyto lodě eh, fungují eh, bez pomoci vlastních ledoborců během celé zimy. Tímto způsobem se celá cesta udržuje celoročně otevřená. Očekává se, že cesty tohoto typu které se rovněž nazývají cílové arktické cesty, že jejich počet v následujících letech e, vzroste a budou e, umožňovat převoz, přepravu e, důležitého zboží. Severovýchodní cesta je zejména atraktivní díky tomu, že je přímo spojená se severním námořním koridorem. Severní námořní koridor eh, se táhne od eh, Bílého moře s partnery v Murmansku, Nenecu a eh, regionu Archangel. A táhne se až k celé řadě přístavů v Severním moři. Tento koridor byl schválen jako meziregionální projekt Evropskou unii v roce 2002. Zahnuje partnery ve 22 regionech v 8 zemích. Tento koridor vnímají západní analytici jako nejdůležitější eh, propojení mezi severním námořním koridorem a severovýchodní cestou. Tím se propojuje severozápadní Rusko a Tichý oceán. Tento koridor má rovněž transatlantickou větev. Napojuje se na východní pobřeží Severní Ameriky a propojuje východní pobřeží Severní Ameriky s arktickým Ruskem, s arktickou částí Ruska. Tato větev eh, byla otevřena v únoru 2008, kdy první náklad ropy byl touto cestou převeden, převezen do Rusko z arktické oblasti do USA, z arktické oblasti Ruska. A náklady na transport z ropy z Murmansku do Severní Ameriky jsou srovnatelné s přepravou ropy ze Středního východu a proto se očekává, že se tato cesta bude v budoucnosti stále více využívat. Island již vypracoval plány a podpory této cesty chce poskytovat eh, odpovídající přístavy, eh, možnosti eh, opravy lodí, překládky, nákladu z malých na velké tankery a tak dále. To se týká té transatlantické cesty, stejně tak jako cesty propojující Rusko a sever EU. Podobní podobný přepravní koridor ještě nebyl vytvořen v Tichém oceánu. Ukazuje se ale, že podobný koridor bude vytvořen a tak, aby bylo možné vyhnout se nebezpečí piráctví v jižních vodách a aby Eh, se omezila závislost na politické situaci na Blízkém východě. Eh, Čína pravděpodobně bude hlavním aktérem v této věci. Eh, jaká je, jaké jsou největší současné výzvy? Nejdříve bych se ale chtěl podívat do minulosti, abych mohl hovořit o současných výzvách. Nákladní loď plující z Amsterdamu do Yokohamy a pros, přes severní námořní koridor a severovýchodní cestu. Bude muset urazit pouze 400 námořních mil v prostředí v problematickém prostředí, kde je hodně ledu. To znamená pouze 5 až 6 celkové vzdálenosti. Více než polovina celé cesty vede skrz mezinárodní vody, kde není problém ledu a 40 cesty vede vodami, kde se let vyskytuje, nicméně zde neexistují problémy s plutím. V 19. století francouzi se snažili propojit dva kontinenty a vybudovali Suezký a Panamský kanál. A tím snížili výrazným způsobem vzdálenost přepravy mezi Dálným východem a Evropou. A výzvou pro 21. století bude překonat překážku rychle tajícího eh, polárního ledu. Eh, tuto překážku bude možné překonat prostřednictvím mezinárodní spolupráce a zlepšováním eh, námořních technologií. Něčeho takového bude možné dosáhnout tím, že jednotlivé země budou spolupracovat v poskytování zdrojů. Děkuji za pozornost. Grazie, profesor Ostring. Děkujeme. Děkujeme, pane profesore. A naším druhým příspěvkem je příspěvek pana Enkerefosena. Pan předseda se omlouvá za výslovnost těchto jmen, ovšem je to kolega z Univerzity v Reykjavíku. Děkuji za úvodní slova a prosím, neomluvejte se lidé mají často problém s mým jménem. Já budu hovořit o geopolitice, přírodních zdrojů v oblasti v arktické oblasti a je to prezentace, kterou jsem připravil pro Evropský parlament eh, letos v létě. V této zprávě jsem se zaměřil na dvě oblasti. Jednak je to odhad těchto zdrojů v této oblasti na základě hodnot eh, amerického geologického centra kde se hovoří o tom, že 20 plynu a 15 ropy je pravděpodobně všech zásob je právě v této oblasti. to znamená, že jsou to teda naležiště ropy, eh, samozřejmě plynu a zároveň hodnocení určitých výhledů do budoucna na základě konkrétních faktorů, to znamená přístup k těmto zdrojům, viabilita, mm, samozřejmě ziskovost, dopad nových náležišť, nových typů plynu a rozvoj v této oblasti. Ovšem já se zaměřuji především na geopolitické eh, důsledky v této oblasti tím, že se zaměřím na některé faktory, jednak jsou to samozřejmě požadavky na teritoria v této oblasti, různé problémy jurisdikce, úkoly nebo úloha, kterou hrají konvence OSN v této oblasti, pokud jde o stanovení hranic a nároky v této oblasti. Dále jsou to arktické, to znamená státy, které zde mají určité suverénní oblasti a multilaterální přístup pro tuto oblast. A samozřejmě rovněž privilegované postavení státu eh, jako Spojené státy, Kanada, Rusko, Norsko, Dánsko a samozřejmě eh, Grónsko geopolitické napětí, konflikty mezi těmito zeměmi kolem Severního ledového oceánu a samozřejmě, že i externí aspekty, různé aspirace jiných aktérů, například Evropská unie a Čína. Já osobně se domnívám, že i Přestože zde je velký potenciál, pokud jde o plyn a veliké náklady v této oblasti. To vše ovšem znamená, že si nejsme jistí, zda to bude zisková, zisková těžba v blízké budoucnosti. A my samozřejmě nevíme, zda vůbec dojde k těžbě ropy v arktické oblasti, protože nevíme, jak veliké jsou tyto zásoby. To znamená, zda dojde vůbec k tomuto přesunu těžby do této oblasti a zda tyto odhady, odhady jsou správné. Většina těchto zásob se nachází v mm, nesporných oblastech. Jediná oblast je mm, zatím problém mezi eh, Kanadou a Spojenými státy v jedné konkrétní oblasti. Ovšem, jelikož víme, že je zde určitá bezpečnostní dohoda mezi oběma zeměmi, nedomníváme se, že by to mělo vést k nějakému velikému problému mezi oběma zeměmi. To stejně platí eh, mezi Kanadou a Spojenými státy, pokud jde o severozápadní cestu, i když v některých oblastech má nárok i, má nárok i Rusko, ovšem Spojené státy využívají velikou část mezinárodních vod pro tuto cestu. Já osobně se domnívám, mm, že Mm, různé nároky na teritoria v této oblasti mm, neznamenají nějaké urgentní řešení. Já si myslím, že to spíše odloží řešení celé záležitosti. Ovšem je zde určitá ambivalence mezi tím, kdo má nárok na tyto teritoria. Nemáme zde nějaké vymácí mechanismy, které bychom mohli využívat. Rada eh, arktická nemá dostatečný ehm, vliv této oblasti, proto si myslíme, že by mělo dojít k nějaké institucionalizaci celé záležitosti na radě, která která nás čeká. Je zde určitá ambivalence v této oblasti a to z mnoha důvodů, pokud jde o zprávu v této oblasti. Samozřejmě, že musíme jednak, jednak sice eh, rada má možnost stanovit eh, jednotlivé hranice, ovšem není schopná řešit konflikty mezi jednotlivými zeměmi. Pravděpodobně eh, řešení probíhá mezi pěti arktickými zeměmi, to je mm, jednak pro stanovování jednotlivých hranic a pro stanovování cest. Samozřejmě, že všechny země toho chtějí dosáhnout. Eh, mírovým způsobem už nemůžeme vyloučit ani konflikty. Tato arktická rada má omezené pravomoce, protože v podstatě je to orgán, který není rozhodovacím orgánem, zabývá se spíše vědeckou oblastí, environmentálními záležitostmi, multilaterální spolupráci, ovšem nevěnuje se politickým ani bezpečnostním záležitostem v arktické oblasti. Proto je zde otázka, zda vůbec můžeme využívat tuto radu jako hlavní nástroj v této oblasti jelikož v podstatě nemůže reagovat na mm, jednak zásoby přírodních zdrojů ani na konflikty v této oblasti. A dále je to další kontroverzní záležitost a to je rozhodnutí pěti arktických států, které chtějí vystupovat jako fórum a vystupovat jako hlavní aktér v této oblasti a dále rozhodnutí, které se dotýkalo Koronska v roce 2005. Samozřejmě, že se snaží o stabilitu v této oblasti, bezpečnost v arktické oblasti, Ovšem Island, Švédsko a Finsko nejsou součástí této rady ani zastoupení domorodého obyvatelstva. To volalo opravdu uh, nepříjemné reakce, samozřejmě eh, negativní reakce ze strany těchto zemí. Kanadská vláda připravuje po schůzce eh, v březnu letošního roku další schůzku arktických zemí. Tato první schůzka v březnu nebyla úspěšná. Například Hillary Clintonová veřejně odsoudila kanadskou vládu za to, že nepozvala další aktéry na toto setkání. Zatím je ještě příliš brzo říci, zda tato rada bude pokračovat ve svých eh, jednáních, pokud jde o zprávu celé oblasti. Samozřejmě, že jsou zde mnohé argumenty pro to, aby došlo k lepší spolupráci mezi těmito arktickými státy, tak aby se zabránilo teritoriálnímu eh, tlaku nebo tlaku na mm, získávání teritorií či území v této oblasti. Ovšem, mm, na závěr mi rád řekl, že situace stávající v arktické oblasti znamená spíše takovou mobilizaci, připravenost ne z mm, vojenského hlediska, ale spíše politického, právního hlediska. To znamená, aby došlo k určité interpretaci celého regionu. V současné době zde není mnoho mezinárodního tlaku, většina hráčů nerespektuje mezinárodní právo, ovšem jsou zde určité politiky, jak už jsem se zmiňovala o tom, jsou zde různé nároky na území, dochází k určité rétorice, která bohužel nenapomáhá dlouhodobému, dlouhodobé spolupráci v této oblasti. Především pokud teda by došlo k těžbě nerostného bohatství v této oblasti, tak by mohlo dojít k zhoršení situace. A ještě na závěr jedna záležitost, kterou bych rád zdůraznil. Občas, i když mm, je to určitá geopolitická oblast bez nějakého většího tlaku, tak i ta rétorika může vést k nějaké realitě politické, například když Rusko umístilo eh, eh, vlajku v roce 2007 na severním pólu, svou vlajku, tak i když to v podstatě bylo pouze z, interního, z interních důvodů, mělo to dopad na jiné státy, by vyvolalo to různé nacionalské reakce na straně Kanady, zároveň došlo k rozvoji americké, arktické um, politiky nebo komuniké ze strany Spojených států amerických. To znamená, že geopolitický rozvoj nebo vůbec retorika politického charakteru by mohla hrát i v tomto ohledu svou roli. profesore. Děkujeme, pane profesore. A tím jsme ukončili naše prezentace k tomuto bodu. A nyní bych poprosil pana Jamese Reynoldse za generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, který je rovněž členem ISG pro arktickou oblast. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych jsem velice rád, že mohu představit náš přístup Evropské komise pro evropskou politiku v oblasti v arktické oblasti. Samozřejmě, že my zde máme konkrétní úkoly. Máme tři země, které patří mezi tyto země a je to propojení mezi Islandem, ehm, Dánskou oblastí Grónska. To je samozřejmě velice důležité. Mnoho našich programů má příjmy, nepříjmy dopad na arktickou oblast, včetně výzkumu v této oblasti EU přispívá asi 200 miliony eur pro tuto oblast, navíc ještě k příspěvkům jednotlivých členských států. Dále je to životní prostředí, domorodé obyvatelstvo, doprava, námořní politika, rybolov, energetika, to vše, do toho všeho se zapojuje. a zároveň jsme velice aktivní v různých rámcích, které se dotýkají arktické oblasti, například severní dimenze, nebo Barencová, nebo spolupráce mezi Barencovou a, Evr- a Evro- a komisí eh, mezi Evropskou unii a zároveň úmluva OSPA, která chrání námořní prostředí v severním Atlantiku. Do této oblasti spadá právě i teritorium, o kterém hovořil pan profesor. To myslím, že právě patří do této oblasti úmluvy OSPA, to znamená, že EU je plným členem když pomineme hospodářské hospodářské záležitosti, jsou zde samozřejmě i jiné typy různých vztahů, které vážou Evropskou unii k této oblasti a právě proto postupně Evropská unie se snaží formulovat svou politiku pro tuto oblast. Zároveň eh, jsme si vědomi toho, že naše státy, které jsou arktickými státy, mají legitimní práva v této oblasti. Ministerská rada se závěry v prosinci 2009 stanovila jasné priority. V tomto ohledu chceme chránit arktickou oblast v souladu s jejich obyvateli, jejich přáními a chceme, bojujeme za udržitelný rozvoj zdrojů v této oblasti. Zároveň bychom chtěli zvýšit multi národní zprávu celé oblasti na základě stávajících úmluv, především úmluv eh, ohledně nábořního práva OSN. Zároveň se snažíme zjistit, eh, jaké jsou další možnosti rozvoje v této oblasti. Jsme si vědomí klíčové role, kterou hraje Arktická rada a její důležité práce v tomto ohledu. Předřečníci už poukázali na mm, to, že tato rada sice nemá rozhodovací pravomoce, ale napomáhá k tvorbě a formulaci různých rozhodnutí v této oblasti. Evropská komise a EU právě v tomto ohledu by